Pánové, před eh, dvěma měsíci došlo k útoku na eh, jednu světoznámou právničku a lidskoprávní aktivisty eh, na Krymu. Paní Zajtuny a tyto osoby, které byly při tom útoku uneseny, jsou stále nezvěstné. Proto jménem Evropského parlamentu apelujeme na jejich okamžité propuštění. Eh, ona je laureátkou Sacharovovy ceny za rok 2011 a věnuje se osvobození a demokracii v Syrii. Je proto pod útokem jak režimu, tak eh, rebel, rebelujících skupin. Eh, její případ však není ojedinělý. Od začátku občanské války došlo k zavírání a barbarskému mučení celé řady osob. Její příběh je jen dalším dokladem o to, jaké oběti jsou pokládány na oltář svobody v této oblasti. Jak víme, takovéto válečné zbraně se neustále používají k, k rozbourání syrské bezpečnosti. Jsou to zločiny proti lidskosti, které jsou naprosto nepřijatelné. Dámy a pánové, teprve před dvěma dny proběhl letošní Mezinárodní den žen a právě proto je potřeba zasadit se o splnění toho, co tento den představuje. Je potřeba podporovat Mezinárodní e, organizace žen, je potřeba zajistit, aby oběti takovýchto zločinů byly schopné znovu vstoupit do běžného života, je potřeba bojovat proti zločinům páchaným na ženách a je potřeba alespoň přispívat k tomuto boji tím, že budeme tyto zločiny dokumentovat a budeme přivádět jejich vyníky k odpovědnosti. Ještě jednou vyzýváme po propuštění laureátky Sacharovovy ceny. Nyní tedy eh, sdělení předsedy paní France, Francesca Baraču. Od 28. února 2014 se stala členkou italské vlády. Pan eh, Klaus Heiner Lehne od 1. března 2014 byl zvolen členem Evropského účetního